Znovu zahajuji jednání. Máme zápis včerejší schůze. Eh, pokud eh, máte nějaké připomínky k zápisu, nemáte, takže zápis ze včerejšího jednání je tímto schválen. Mám tady oznámení.